protože zemědělství eh, to samozřejmě potřebuje a nejenom kvůli tomu, co dodává na trh, ale také kvůli těm veřejným statkům, které produkuje. Děkuji. Este debate y cerramos también... Eh. Tím eh, uzavírám tuto debatu. A to je také konec dnešního nočního plenárního zasedání. Pokračovat budeme zítra 20. 1 a eh, budeme eh, jednat od eh,